Herr Präsident! So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Takže Můžete přestat s tím klepáním, prosím, říká vám předseda. Eh, kolega Valceslos se eh, hlásil o slovo, prosím. Pane předsedo, dámy a pánové, musím vás bohužel informovat,